May I welcome in this room my very appreciated colleague Peter. Tak já bych chtěla přivítat zde v sále váženého kolegu Petrse, sebe a tým, který mě dnes provází celý den. Chtěla bych poděkovat sekretariátu KONT. Jsem mu vděčná za to, že počítal opravdu rychle. Bylo to mnoho hlasů. Děkuji moc krát za rychlé a přesné sčítání. Nejprve bych chtěla oznámit výsledky hlasování. Bude to trošku trvat, nicméně udělat to musím. Pokusím se to udělat co nejrychleji. Takže Nejprve začneme kompromisem jedna eh, přijato eh, blokové hlasování jedna přijato blokové hlasování dva přijato blokové hlasování tři přijato návrh sedm první část přijato druhá část zamítnuto návrh osm eh, přijato návrh deset přijato jedenáct přijato patnáct přijato osmnáct přijato devatenáct přijato 22 přijato, 25 přijato, 30 přijato, 31 přijato, 33 přijato, 35 přijato, 36 přijato, 37 přijato, 39 zamítnuto, 50 přijato, 59 přijato,

76 přijato, 82 přijato, 83 přijato, 87 přijato, 90 přijato, 92 zamítnuto, 95 přijato, 96 přijato, 100 přijato, 102 přijato, 103 přijato, 104 zamítnuto, 105 zamítnuto, 106 přijato, 107 přijato, 108 zamítnuto, 110 přijato, 112 zamítnuto, 113 přijato, 114 přijato, 118 přijato,

Tak to byly výsledky hlasování o návrhu zprávy o ochrana finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2018. Spravodajem byl Joachim Kůz. Děkuji moc krát všem zpravodajům a stínovým zpravodajům. A teď jsem oznámila výsledky hlasování v prvním kole a nyní vysvětlím, jak bude probíhat druhé kolo. Doufám, že máte vytištěné eh, hlasovací lístky, jak jsem to říkala dnes ráno. Eh, druhé hlasování eh, bude probíhat od 17.30 do 18.30. Jakmile bude hlasování otevřeno, bude schůze přerušena a po vás se bude chtít, abyste zaslali hlasovací lístky k finálnímu hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění. Týká se to té zprávy PIV. Máte jeden hlas eh, ve finálním hlasování k návrhu zprávy PIV v pozměněném znění. Prosím, vyplňte své jméno a to, jak hlasujete, tedy plus, minus nebo zdržení podepište eh, čestné prohlášení na hlasovacím lístku, vyfoťte nebo naskenujte a zašlete sken nebo fotografii podepsaného hlasovacího lístku na funkční e-mailovou adresu kontvote.europarl.europa.eu. E Tyto hlasovací lístky eh, by měly být zaslány po zahájení hlasování a nejpozději v 6.30, kdy bude hlasovací okno ukončeno. Jakmile bude hlasování otevřeno, tak, tak dostanete také e, e-mail, který potvrdí zahájení hlasování. Poslanci, kteří jsou přítomní zde v sále, neboli kolega Peters, e, také budou muset zaslat naskeno, naskenovaný nebo vyfotografovaný hlasovací lístek e-mailem. Poté, co v 6.30 bude ukončeno hlasovací okno, začne sekretariát sčítat hlasy a konečné výsledky budou oznámeny písemným sdělením e-mailem. Ověření kvóra a zahájení e, procedury e, vzdáleného hlasování e, nyní tedy začíná. Ověřujeme kvórum druhého hlasovacího kola, tak jako ráno u prvního kola, a proto bych chtěla požádat všechny poslance, kteří dnes budou hlasovat, aby se přihlásili o slovo prostřednictvím tlačítka Raise Hand na vašem softwaru vzdálené účasti. A tím e, budeme moci spočítat, zda jsme usnášení schopní a zda budeme moci pokračovat s hlasováním. Potřebujeme alespoň 8 poslanců. Takže bylo by skvělé, kdyby se přihlásilo víc než 8 kolegů a kdyby tedy víc než 8 kolegů zmáčklo tlačítko zvednutí ruky. Tak vidím, že kvórum už máme. Děkuji moc krát všem kolegům, kteří mi pomohli splnit eh, tuto proceduru. Ověřili jsme tedy, že máme kvórum a můžeme přikročit k hlasování. Teď zahajuji hlasování. Prosím pamatujte, že druhé kolo hlasování trvá do 18.30, do té doby zašlete hlasovací lístky. Konečné výsledky budou oznámeny e-mailem. Teď zahajuji hlasování a zároveň ukončuji schůzi. Děkuji vám moc krát za, za spolupráci a ještě jednou se omlouvám za technické problémy na schůzi koordinátorů. Doufám, že příště bude technika fungovat lépe a jsem nesmírně vděčná všem kolegům, kteří se účastní na dálku. Děkuji moc krát, ať jste zdraví a sejdeme se na konci května nebo na začátku června. Schůze končí.